parlamentu se choval takto stranicky. Thank you, Mr. Golnish. I will transmit your message to the President. So, colleagues, colleagues, could I ask you please to Vážení kolegové, ráda bych vás mm, poprosila, abychom zachovali klid. Mm, mm, přejdeme k vysvětlení hlasování. A Včera eh, jsme to nemohli udělat, ty, ty body jsou na dnešním seznamu, eh, máme tady mnoho žádostí, jak si dovedete představit. A vážení kolegové, byla bych ráda, kdybyste naslouchali. Děkuji. Můžeme pokračovat ehm, eh, pouze do 14.45 ehm, nejpozději, protože ehm, pak budeme pokračovat zase v 15. Takže pokud jsou budou zbylá vysvětlení hlasování, tak to je necháme na zítřek, anebo budete moci je předložit v písemné formě. Takže nejprve zpráva Fernandeš a předávám slovo na minutu eh, paní Niregeda. Děkuji. Ano, mám, mám i tady výzva po revizi víceletého finančního rámce, ale já jsem se tady zdržela hlasování v tomto. Nemohla jsem to podpořit, protože si myslím, že pokud komise je zaangažována v současném rámci, tak to jsou špatné zprávy. Pořád se opakuje, že to, co potřebujeme, e, je různý jediný rozpočtový rámec a skutečná revize víceletého rámce 2014. Potřebujeme silný investiční program, program, který nás e, vyvede z recese, a aby se zmenšila i mezera mezi chudými a bohatými v jednotlivých zemích a investice pak posílí sociální a ekonomickou soudržnost. E, je tu hodně diskusí kolem toho, kolem Junckerova investičního plánu, ale je velmi důležité, abychom e, si ponechali tuto úroveň investic a abychom zastavili privatizaci klíčových sektorů, jako třeba voda, plyn a podobně. Musíme podpořit malé a střední podniky a spíše dávat investice investice do výzkumu a vývoje. A teď eh, pan Messerschmidt, prosím, na minutu. Děkuji. Ano, děkuji. Eh, já jsem se vyslovil proti zprávě eh, Fernandeše. Eh, kdybyste se byli zeptali Evropanů, tak si myslím přeci jen, že by vám byli zavolali hlasité ne. Ne, že bychom byli proti všem těm dobrým úvahám, jako je zaměstnanost a podpora podnikání, to ne. Ale jediná odpověď, která zaznívá z tohoto parlamentu, je Eh, víc eh, vlastních prostředků rozpočtových, eh, tedy v evropských institucích tady nemáme žádnou instituci, která by si nárokovala takovouto legitimizaci. Jak to tedy můžeme, prosím, prodávat a vysvětlovat občanům občankám? protože by více daňových peněz museli dávat k dispozici nebo obětovat na tyto věci. Takže přesně o to se nám jedná. To je i představa, která se skrývá za tuto představou. Všechno ostatní je v podstatě sekundární a proto jsme to jasně zamítli. Další pan Polčák. Děkuji, paní eh, já na rozdíl od svého předřečníka jsem tuto zprávu podpořil domnívám se že eh, i vzhledem tomu s jakou většinou byla tedy přijata že

Děkuji, kolegové, a nyní přejdeme k vysvětlením, které se týkají boji proti eh, podvodům z práva za rok 2013 o ochraně finančních zájmů eh, Evropské unie. Na pan Poš vyšel na minutu, pan Pospíšil, pardon, na minutu

ty údaje, které jsme viděli, ukazují, že v roce 2013 se o 17 zvýšily eh, tyto sumy oproti předchozímu eh, roku. Eh, to je opravdu znepokojivé a je to mnohem vyšší, než čím se počítalo. A tady tyto, tyto prostředky, finanční prostředky, které jdou na podvody ale tudíž nejsou využity na pozitivní věci, to všechno je velice negativní pro občany. Je to Především, především jde o prostředky, které byly učeny na eh, mm, kohezi. Je tedy eh, třeba zaujmout nulovou toleranci a je třeba postupovat velice přísně vůči takovým podvodníkům. A eh, je třeba bojovat i ex ante, tím, že se zjednoduší různá pravidla a různé postupy a že to bude takto týkat všech těch, kdo se podílejí na uplatňování politiky soudržnosti. Děkuji. Děkuji vám, paní Anderson. Myslím, tady není. Takže přijdeme dále k panu Hejsovi. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem byl pro tuto výroční zprávu. Je to velice důležitá věc eh, každoroční, kdy komise předkládá takovouto zprávu o situaci eh, v podvodech, které existují napříč Evropskou unii. Jeden z jasných případů podvodů, nejen v Evropě, ale všude na světě, je samozřejmě nelegální prodávání cigaret, pašovaných cigaret tedy. A eh, tady můžeme říci, že je to až 10 miliard ročně ročně ztrát každoročně pro všechny evropské státy eh, v EU, eh, tedy takovéto nelegální prodávání pašováních Tegaret. Eh, Eh, kdy jde o obrovské počty cigaret. A Irsko je také eh, místem, kde k tomu hodně dochází. Olaf eh, tady konstatoval, že jde o 113 miliard cigaret. A tady je zapotřebí mnohem užší koordinaci a spolupráci mezi celníky, policisty v přeshraničních záležitostech, abychom tento problém vyřešili. Děkuji. Děkuji vám a další paní Maletič na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Každoročně Evropská komise předkládá svou zprávu o ochraně finančních zájmů EU. Hlavním cílem je zastavit podvodná jednání a podpořit dobrou, dobré hospodaření. E, můžeme říci, že v roce 2013 bylo zdůrazněno, že negativní finanční dopady se e, snížily, ale současně počet e, konkrétních porušení pravidel se zvýšil slyšel Ehm, vidíme, že systém funguje lépe tím, že se odhalují eh, takovéto podvody, ale také je zcela jasné, že bychom měli daleko více pracovat v oblasti prevence. Musíme podpořit členské státy a Evropskou komisi, aby pracovali v úzké eh, spolupráci, eh, zajistili transparentnost a projevili odpovědnost. Takováto společná akce, společná činnost by měla zajistit, že nebude docházet takovýmto podvodům podvodům. Děkuji vám a dalším řečníkem pan Žalk, ten není ovšem v sále, takže přejdeme k panu Messerschmittovi na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, málo kde vyzývám občany, aby četli zprávy, které produkují evropské orgány, ale toto je opravdu třeba číst. Eh, takovéto zprávy a zprávy účetního dvoru. Eh, tam, kde se hovoří o boji proti podvodům, to je věc, která musí zajímat naše občany. A musíme skutečně bojovat proti těmto věcím, které jsou šokující. Je šokující, že k tomu vůbec dochází. Proti těmto podvodům musíme eh, bojovat, protože tady jde opravdu o peníze evropských občanů. Evropská unie musí projevit disciplinovanost.

Děkuji. A nyní přejdeme k vysvětlení hlasování. Zpráva o pokroku Černá hora. Na minutu má slovo pan Kaputo. Děkuji, paní předsedkyně. V současnosti vypadá situace tak, že probíhají jednání na 16 kapitolách. Mimo jiné se to týká také vědy, ale mnohé je teprve provizorního eh, charakteru. Snažíme se zaměřit na eh, zahraniční a bezpečnostní politiku, eh, zejména vzhledem k ohrožení v Evropě je tato oblast velice důležitá. Černá hora ukazuje velice eh, mnoho dobrého úsilí. Eh, je to vítané, proto to podporuji. Děkuji a dále vystoupí na minutu pan Bogovič. Děkuji vzhledem ke skutečnosti, že vyjednávání s Černou horou eh, bylo započato teprve v roce 2012 a eh, že se podařilo uzavřít 16 kapitol z 32. Eh, ukazuje to, že Černá hora je na dobré cestě do Evropské unie. V mnoha oblastech, jako je konkurenceschopnost, rozvoj ekonomiky, již spatřujeme určité výsledky v Černé hoře a je třeba podporovat nadále to toto úsilí, jako tomu bylo i u ostatních kandidátských států. Černá hora má stejné problémy jako ostatní státy v tomto regionu. Eh, malé respektování lidských práv, problémy justice, to jsou oblasti, které jsou eh, problémové v celém regionu. Eh, přáli bychom si, aby v Černé hoře byla vyšší životní úroveň, ale to znamená také řešení morálních standardů. Děkuji. A dále pan Čampajský. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Já velice podporuji tuto zprávu zprávu, protože je objektivní a ukazuje, že Černá hora učinila pokrok na cestě do Evropské unie. Tato zpráva ukazuje slabé stránky, které se týká eh, svobody projevu, svobody body sdělovacích prostředků, eh, dále eh, jsou problematické vztahy s Chorvatskem, ale eh, pokud jde o uplatňování evropského práva, tak je to dobré. Je tu jednotný postor, co se týče postoje vůči Ukrajině a nebo postoje k dalším vývojům. Černá hora se účastní aktivity. Myslím, že tato zpráva je dobře připravená, vyvážená. Děkuji. Děkuji paní Petýr na minutu. Já jsem podpořila přijetí tohoto usnesení, tedy této zprávy na rok 2014, protože některé oblasti jasně ukazují, že se v Černé hoře podařilo dosáhnout pokroku, ale jsou tu uvedeny i problémové oblasti eh, budoucího období. Je třeba eh, se zaměřit na kapitolu 23 a 24 při vyjednávání a jde zejména o právní stát, o posílení století, eh, justice, boji proti eh, korupci, podpora eh, řádné zprávy a ustanovení, které povedou k transparentnosti, k transparentnímu financování politických strát a také pozornost obětem války ve vztahu a také se to týká vztahu s Chorvatskem. Myslím, že se tu má vytvářet atmosféra tolerance ve vztahu vztahu k národním menšinám. Tady jde o e, národní identitu v Boce Kotorské a jde o posílení těsné spolupráci s jinými státy. Děkuji. Děkuji a nyní přejdeme ke zprávě o pokroku v, v republice Firom a dávám slovo paní Borzano. Já podporuji tuto zprávu, protože jsou tady dvě, dvě, dva důležité politické signály. Za prvé, že Makedonie je eh, jednání, je tady ovšem bilaterální problém s Řeckem a tento brzdí. A to je další možnost, kde eh, Komise navrhuje pokračování, ale nevypadá to, že dojde k pokroku. A druhý důležitý bod je fakt, že je zde otázka svobody tisku a obecně systému zprávy a řízení v Makedonii. Když pouze malý počet delegací eh, vyjadřují eh, tady obavy po a e, i kdyby jen malá část obvinění byla pravdivá, tak to určitě je nebezpečné a je to teoreticky hrozbou pro demokratický stát. Já bych chtěla apelovat na orgány Makedonie, aby umožnili e, nezávislé vyšetřování. E, děkuji, prosím, pan Bogovič, na jednu minutu. Usnesení, které se týká pokroku Makedonie, jsem podpořil protože situace byla identifikována, není úplně růžová a Makedonie by měla ještě učinit další kroky v správném směru. Problémy by měly být vyřešeny co nejrychleji, tak abychom mohli začít s vyjednáváním. Současná politická situace v Makedonii je velmi kritická a pokud budeme protahovat jednání, tak to může vést ještě k větší krizi. Měl by se podpořit přání po větší stabilitě v tomto regionu. Nesmíme připustit, aby se situace dále destabilizovala. A měli bychom vstoupit do dialogu, který povede ke stabilitě v tomto regionu. Děkuji. Děkuji, pan Džambasky má minutu. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, podpořil jsem tuto zprávu také, protože je to velmi důležité poselství, které vysíláme vládě ve Skopě. Bilaterální problémy musí být ještě vyřešeny smlouva o sousedních vztazích mezi Bulharskem a Makedonií by měla být ukončena. A Eh, tak eh, situace, eh, mediální situace v těchto dvou zemích. Práva občanů Makedonii by měla být respektována, měli by mít možnost používat vlastní jazyk. Je to poprvé, kdy Evropský parlament a dokument Evropského parlamentu zmiňuje občany v Makedonii, eh, kteří se eh, identifikují takto. Toto poselství mělo být jasně vysláno do Skopje. Je to jediný způsob, jak eh, pokračovat na těch cestě k evropské integraci. Děkuji. Děkuji, paní Petia, mám minutu. podporujeme solidaritu, mm, musíme ukázat Makedoncům, mm, že je mm, podporujeme usnesením a měli bychom vyzvat Evropskou komisi a radu, aby nalezli řešení po mnoha selháních, aby opět oficiálně zahájili vyjednávání s Makedonií. A také bilaterální konflikt by měl paralelně být vyřešen v duchu evropské legislativy. Makedonie eh, čekala už deset let deset let v důsledku konfliktu, konfliktu s Řeckem a to je velice demotivující pro makedonský lid. Chorvatsko je příkladem velmi dobré praxe a toto by mělo být aplikováno rovněž na případu Makedonie. A znovu vyzývám Evropskou radu a komisi, aby využili těchto pozitivních příkladů z dřívějších kol vyjednávání a aby eh, našli způsob, jak by Makedonie mohla otevřít eh, oficiální jednání s Evropskou unii. Zaslouží si to. Děkuji. A teď přejdeme eh, k eh, zprávě pokroku 2014 Srbsko a naším prvním řečníkem na minutu eh, je pan Pospíšov

se nastal pokryk, pokrok oblasti právního státu a v snaze dodržovat hodnoty eh, Evropské unie. Jsem přesvědčen o tom, že obyvatelé Srbska eh, si to zasloužili, aby eh, se Evropa prokázala, UK projevila být solidární a tento stát se bude vyvíjet tak, že bude schopen přistoupit k Evropské unii. Úsilí srbské vlády a také elan srbského obyvatelstva pustit se na tuto arabskou cestu, to v každém případě musí být podpořeno i nejrůznějšími nástroji, nástroji podpory finanční. Eh, budeme chtít pomoci eh, Srbsku především na cestě k Evropské unii. Děkuji. Pan Džambasky. Děkuji, paní předsedkyně. Také vítám tuto zprávu, protože obsahuje velice pozitivní signál na adresu eh, vlády která by měla tedy eh, se postarat o etnické eh, menšiny. Každá menšina by měla mít eh, možnost naučit se svůj vlastní jazyk a mít vyučování ve svém jazyce. Také se to týká bulharské menšiny na západě Srbska. A tady naráží tato menšina na obrovské překážky, když chce studovat v bulharštině. Je třeba vyslat na na adresu Srbska naprosto jasné poselství. E, to musí zohlednit na cestě do EU. E, děkuji, paní Patera. o izvješću o napretku Srbije za 2000... Podporuji tedy eh, tuto zprávu o pokroku Srbska, kterou eh, připravil eh, pan zpravodaj. Vysílá klíčové poselství a to, že by Srbsko mělo pokračovat ve svém úsilí. Komise by měla hrát velice důležitou roli abychom eh, obhajovali velikou eh, roli justice. A spolu s eh, chorvatskými kolegy se domníváme, že je třeba posílit role menšiny vojvodině a v dalších oblastech kolegové z Evropského parlamentu si začali uvědomovat, jak je důležitá organizace justice a státu v Srbsku, v Srbsku protože Srbsko jako Evropská komise musí odložit, nesmí odkládat tyto problémy a musí je začít řešit. Apeluji na komisi, aby opravdu analyzovala tuto právní stránku a článek 2 a 3 by měl být vypuštěn aby tam bylo zajištěno právo na spravedlivý proces. Děkuji. Thanks. No, děkuji. V ekonomickém a politickém slova smyslu eh, je Srbsko pochopitelně součástí eh, Evropy. A proto eh, tento přirozený stav je, bude pouze potvrzen, když Srbsko vstoupí do Evropské unie. Srbsko ale musí mít jasno v tom, že to bude možné jenom tehdy, když dojde k usmíření se všemi etnickými menšinami a kdy národ, který tolik trpěl, se pustí na cestu do Evropské unie. Podporuji tuto zprávu protože podnítí Srbsko učinit další kroky. A není to Evropská unie, proč jsou tyto reformy nezbytné. Ono to není žádná není povinný úkol který by měl být vykonán eh, pod eh, nátlakem zvenčí, ale mm, eh, je to prostě nezbytné proto, aby se proces začal ubírat ve smyslu normalit, v další normalitě. A myslím, že bude toto příkladem pro řadu členských států EU, protože zkušenosti ukazují, že v Rumunsku, Slovensku mm, se nastala situace, kdy se už kroky zpět. Šoltes? Děkuji, slovo má pan Šoltes. Musím říci, že eh, jsem se zúčastnil sledování Srbska, jak tam pokročil proces přibližování Evropské unie a konstatuje, že Srbsko dosáhlo v různých oblastech podstatného pokroku, co se týče reform justice, reform, které jsou důležité pro vstup do Evropské unie. Je ale také pravda, že některé vnější okolnosti neprobíhaly zrovna příznivě. E, byly to ty velké záplavy, které postihly Srbsko a i okolní státy. Hospodářská situace v Srbsku je složitá. Je třeba e, zareagovat e, oblasti, jak pomoci Srbsku, aby našlo cestu k evropské integraci. A když hovoříme o Srbsku, je třeba také projevit solidaritu, je třeba pomáhat Srbsku Bulharsku. Děkuji, kolegové. A nyní se dostáváme k vysvětlování zprávy o pokroku ke Kosovu, ale mám ještě eh, eh, určité oznámení. My musíme opravdu eh, skončit a já přijmu tedy pouze vysvětlení ke zprávě o Kosovu a ke zprávě zpravodaje Rozaty. A pro další vysvětlení budete mít příležitost zítra eh, po hlasování. Takže nyní eh, Kosovo a dávám slovo panu Pokovičovi. O procesu vključování Kosova jsem... Eh, usnesení, které se týká integračního procesu Kosova, jsem podpořil, protože toto usnesení poskytuje přehled, co bylo v posledních letech eh, dosaženo. Také upozorňuje na nedostatky, které je třeba změnit, eh, se kterými se eh, Kosovo potýká. Jsme svědky toho, že lidé nespatřují žádnou budoucnost ve vlastním státě. A to proto, že v tomto státě zřejmě nefunguje celá řada subsystémů a tak e, e, došlo ke skalaci exodu z této země. E, stát je v alarmujícím stavu a má to dopady i na ostatní státy EU, na sousední státy, ale i na další státy. A dochází k, k tomu, že se otevírají eh, perspektivy zahraničí. Pan eh, Dombaský. Děkuji, vážení. vážení kolegové. Já jsem podpořil tuto zprávu, protože eh, zpravodajka paní Lunaček vytvořila vyvážený, objektivní text. Jistě, v Kosovu je velmi mnoho problémů. Organizovaný zločin, obchodování s drogami, ekonomické problémy. Velmi mnoho lidí odchází z Kosova. My doporučujeme hájit práva etnických menšin a to je podle mého názoru správná cesta pro Kosovo. Chceli být součástí evropské rodiny národů. V Kosovu je mnoho problémů, ale Kosovo, myslím, eh, už s tím něco bude dělat a proto podporuji tuto zprávu. Děkuji. Vážení eh, přátelé, eh, tento text je nepřijatelný, protože nebere v úvahu, v úvahu situaci Srbů, tak drahých Viktoru Igovi. Tváříme se, jako kdyby tyto věci byly vyřešeny. Jako kdyby Kosovo bylo je na dobré cestě a všichni tam žili spokojeně. My jsme tady v přímém linii absurdní ideologie. Eh, tak, jak se to projevuje už celá desetiletí. Evropská unie od začátku tuto věc nemá v pořádku. Eh, iž od rozpadu Jugoslávie je tady eh, teroristická minulost UČK, je tady institucionalizovaný zločin. Někteří považují tuto zemi za kandidáta na člena EU, jako kdyby to mohlo eh, změnit determinismus této velice složité oblasti. Thank you, madam. Děkuji, paní Bilbao, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem podpořila toto usnesení o Kosovu, protože vůle eh, osob je respektována a eh, je to základ pro cestu ke stabilitě a respektování základních hodnot EU otázka svrchovanosti základních práv, eh, které se projevují Chápou, že my tady potřebujeme skutečně federální Evropu, eh, která by eh, fungovala s globálními subjekty. Všichni občané tady cítí velice citlivé otázky, jako je národní eh, totožnost, národní identita. To všechno eh, je eh, další součást koncepcí, které je třeba realizovat si jako další hodnoty. Děkuji. Děkuji a nyní přejdeme k vysvětlení hlasování. Dávám na minutu slovo paní Giuffride. Děkuji, paní předsedkyně. Všichni musíme přiznat, že oživení ekonomiky, které jsme očekávali, se úplně nedostavilo. Eh, očekáváme, že eh, proběhnou záměry komise, můžeme je podpořit, investice, strukturální fondy, rozpočet, to všechno by mělo pomoci růstu. Důležité je říci, že v tomto rámci je třeba projevit eh, určitou pružnost a flexibilitu Není možné vytvářet překážky pro investice do výzkumu a vědy, to je velice důležitá oblast. Jsou tady ještě velké problémy, když jde o přístup k finančním prostředkům. Sociální zabezpečení v některých zemích je dost, dost nízké eh, úrovni strukturální fondy. Nejsou vždy eh, dobře využívány a někdy se prostě prostředky vyloženě ztrácejí. Pozitivní aspekt eh, je, že víme, co je třeba opravit a změnit. Děkuji, paní Gill. Děkuji. Já jsem podpořila také tuto zprávu, protože vítá nový přístup komise k této politice, která podporuje růst a investice. Zpráva pro mě přes představuje, eh, říká, že jsou nutné některé reformy, které vyžadují členské státy. Eh, tyto musí být sociálně vyvážené a musí příznivě vůči růstu. A přebytkové země musí učinit víc pro to, aby nastartovali růst v Evropě. Ale eh, věřím do budoucna, že Evropská komise by také měla vzít v úvahu reformy, které provedly členské státy proto, aby bojovaly proti daňovým únikům a podvodům. Ehm, a měly by být ehm, odměněny i členské státy, ehm, ty, které snížily tyto přebytky. Děkuji. Děkuji, paní Malečič. Děkuji, paní předsedkyně. Tři pilíře, eh, na kterých je růst založen, eh, jsou strukturální reformy, fiskální konsolidace a investice. Investice do vývoje a eh, výzkumu, vzdělání, podpora modernizace, levnější energetické zdroje, to vše je důležité proto, abychom mohli posílit konkurenceschopnost. Investice chybí, protože neexistuje ochota brát na sebe riziko a není tu naděje v to, není tu naděje, protože finanční trhy jsou příliš fragmentované. Investiční mezera může být přemostěna pouze tehdy, jestliže otevřeme nové možnosti pro to, aby se získaly půjčky pro podnikatele. Tato zpráva ukazuje, že pozitivní a um, odvážné vlády uh, mohou se dívat optimisticky do budoucna. Proto jsem uh, ráda, že tato zpráva byla podpořena většinově v parlamentu. Děkuji. Další pří uh, je paní Madam Činičímo. Děkuji, paní předsedkyně. Hospodářská krize má značné dopady a jsme svědky toho, že v roce 2015 dojde ke zlepšení situace a to nadále v roce 2016 za předpokladu, že se opřeme o tři hlavní plíře, které jsou ve zprávě popsány. Invest politice, urychlení strukturálních reform a e, pokračování e, v e, upevnění rozpočtu. To je velice důležité pro posílení hospodářské soutěže. Je třeba dobře plánovat investice a rozšiřovat trh služeb. Také jde o to, aby veřejné služby nabyly na aktivitě na efektivitě a aby se zlepšil trh práce. Musíme se zejména věnovat politování hodné skutečnosti, tedy nezaměstnanosti mládeže. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem hlasoval proti této zprávě, ne proto, že bych nesouhlasil s čísly nebo s údaji, které tu jsou obsaženy, ale eh, proto, že vychází z nesprávné perspektivy. Vychází z toho, eh, že růst na celém světě je mnohem větší než růst v Evropě než v Evropské unii. A Eh, že je v celé EU větší než v eurozóně a to je naprosto nesprávný přístup. EU eh, e se nevymanila z recept z recese máme tedy různé ekonomiky a přitom společnou měnu. Eh, demokratická práva v Německu, v Řecku a lidé by měli rozhodovat, jak budou přistupovat ke své ekonomice. To je jediná cesta k růzku v Evropě. Děkuji, pan Balco. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám. Když jde o evropský semestr, tak eh, teoreticky a zásadně to odmítám. Když vypukla krize, tak eh, prezident Sarkozy vyhlásil eh, nutnost vytvořit evropskou hospodářskou vládu, která by měla fungovat jako skutečná vláda. To bylo pro mnohé příliš silné tvrzení. Eh, bylo nutné to eh, trochu zaobalit a usilovat o užší hospodářskou spolupráci, takzvaný evropský semestr. A tak předepisujeme členským státům, co musí učinit, co musí začlenit do svých plánů. V rámci eh, semestru dochází k různým dohodám a eh, potom se ukáže, zda EU může akceptovat takovéto plány, či ne. Je nutné říci, že takováto opatření eh, předepisují, co by měly členské státy dělat a to omezuje jejich suverénní právo, právo národních parlamentů. Děkuji. Zbývající vysvětlování hlasování bude zítra po hlasování a teď přerušuji zasedání do 15. hodiny. Děkuji.